podle článku 3 eh, sněmovna eh, panu eh, Salavrako Sanekis prověřila a navrhuje, aby tyto mandáty byly prohlášeny i nadále zaplatné. Je někdo proti? Nikoliv a tyto mandáty jsou tedy stvrzeny od LS jsem dostal návrh